sama. Ale zde je v sázce víc než eh, pouze materiální pomoc. Požár katedrály Notre Dame nám opět ukazuje, že nás spojuje něco důležitějšího, něco podstatnějšího než jen smlouvy. Dnes tak daleko lépe chápeme samotnou podstatu toho, co je nám společné a tím, že chápeme, o kolik bychom mohli přijít a tím, že chceme tyto myšlenky společně obhajovat. Minulý týden Evropská rada 27 šéfů stát v souladu s dohodou se Spojeným královstvím umožnila flexibilní prodloužení lhuty podle článku 50 až do 31.10.2019. Toto prodloužení dává našim britským přátelům větší prostor jak časový, tak politický, aby našli východisko z aktuální situace. Věřím, že tento čas využijí nejlepším možným způsobem. Evropská rada bude tak čekat na jasné sdělení ze Spojeného království na téma, jak pokračovat dále. Pakliže bude k ratifikaci některá, nějaká dohoda, skončí e, toto prodloužení prvním dnem následujícího měsíce, jinými slovy Spojené království opustí Evropskou unii právě v tento den. Všem je jasné, že dohoda o odstoupení již nebude znovu vyjednávána. Ovšem, v rámci usnadnění procesu ratifikace 27. je připravena znovu zvážit politické prohlášení ohledně budoucích vztahů, pakliže se pozice Spojeného království vyvine. Minulý týden rada změnila logiku v rámci udílení mnohem kratší doby prodloužení, než jak eh, žádalo Spojené království a rozhodli jsme se udělit delší prodloužení této lhuty. To jsem navrhl, protože to podle mě znamená několik výhod. V první řadě pouze dlouhodobé prodloužení zajistí, že eh, na stole zůstanou všechny možnosti, jako například eh, ratifikace aktuální dohody o odstoupení, a nebo dodatečný čas na eh, odvolání Brexitu, pakliže by toto bylo přání britského lidu. Za další, takovéto prodloužení umožní Evropské unii zaměřit se na jiné priority, které jsou přinejmenším tak důležité, jako je například obchod se Spojenými státy a nebo eh, nové vedení Evropské unie. Vím, že někteří vyjádřili své obavy ve smyslu, že Spojené království možná bude chtít narušovat fungování Evropské unie, během tohoto období. Ale 27. EU tako, takovému to strachu neustoupila, nenechala se zastrašit. Naopak, od samotného začátku procesu Brexitu bylo Spojené království konstruktivním a zodpovědným členským státem EU. A tím pádem nemáme důvod myslet si, že se tento jejich přístup změní. Za třetí, toto flexibilní prodloužení odchodu odkládá možnost Brexitu bez dohody o více než 6 měsíců. Díky tomu miliony lidí a podniků získávají alespoň určitou míru jistoty v této nejisté době. Jeden z důsledků našeho rozhodnutí je ten, že ve Spojeném království příští, příští měsíc proběhnou volby do Evropského parlamentu. K tomu je potřeba přistupovat se vší vážností, protože britští europoslanci s námi budou minimálně několik měsíců, možná mnohem déle, a budou řádnými členy Evropského parlamentu se všemi právy, se všemi závazky. Hovořím o tom, protože jsem silně proti myšlence, že během období prodloužení termínu by se se Spojeným královstvím mělo zacházet jako s členským státem druhé kategorie. Ne, k tomu nesmí dojít. A proto vás také žádám, abyste odmítali eh, jakékoliv podobné myšlenky, že by zde měly zaznít. Je mi jasné, že na obou stranách Lamaňského průlivu všichni, včetně mě, jsou Brexitem již značně vyčerpáni, což lze naprosto pochopit. Nicméně nesmí se jednat o výmluvu, proto abychom řekli, tak to pojďme vyřídit, jenom proto, že jsme unavení. S Brexitem se musíme nadále vypořádávat s otevřenou myslí a co nejcivilizovaněji. Protože ať už nastane jakákoliv alternativa, pojí nás společný osud a rozhodně chceme zůstat přáteli a do budoucna úzkými partnery. Během zasedání rady nás jeden z lídrů Evropy varoval před sněním, před snílkovstvím před tím, že bychom si mysleli, že Brexit lze ještě zvrátit. Já jsem na to tehdy nereagoval, ale dnes před vámi mi dovolte vám říci. V tento poněkud obtížný okamžik v našich dějinách právě potřebujeme snílky, potřebujeme snít. Nesmíme se začít chovat eh, jakýmkoliv způsobem odevzdaně. Já o jednotné a spojené Evropě nepřestanu snít. Vážení přátelé, toto je naše poslední zasedání ve vašem aktuálním legislativním období. Po volbách snad budu mít příležitost setkat se s mnohými z vás znovu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane předsedo. A teď má slovo předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, europoslanci. Včera, včera došlo k něčemu strašnému pro všechny z nás, kteří milují Francii a kteří milují Paříž. V životě nás všech samozřejmě, že Paříž není něčím bezvýznamným, neutrálním, je to něco, co všichni milujeme, je to město, které zachvátila tragédie, která není pouze architektonického charakteru, ale která se dotýká života francouzů. Vidět to, jak v plamenech eh, končí ten to symbol síly Francie, protože my všichni, mnoho z nás navštěvují Francii, navštěvují Notre Dame a to, co jsme viděli, to skutečně nás všechny zasáhlo. Včerejšek byl dnem, kdy Francie byla nesmírně zasažena a my všichni se cítíme tímto způsobem rovněž dočeni a já, jestli dovolíte, bych rád za komisi vyjádřil soustrast v tomto ohledu a komise samozřejmě je na straně Francie. Paříž eh, byla zasažena, Francie byla zasažena, my všichni jsme byli zraněni a my všichni pocitujeme sympatie a pocit solidarity s francouzským lidem. Od konce Evropské rady v ranních hodinách minulý týden ve čtvrtek Evropská komise i já osobně se zaměřujeme na mnoho věcí, na mnoho jiných záležitostí, nejenom Brexit, pokud jde o náš následující program. Je to pozitivní agenda. V tomto ohledu bych chtěl pohovořit velice stručně. Minulý týden došlo k dohodě s Velkou Británií, je to společné rozhodnutí, které se týká rozšíření prodloužení článku 50 do 31. října letošního roku. Toto je akceptovatelný výsledek a to ze tří hlavních důvodů. Nejprve a díky podpoře Evropského parlamentu jsme přijali veškerá opatření a jsme připraveni a rádi, že nedojde k situaci bez takzvaného bez dohody. Ovšem my samozřejmě budeme nadále spolupracovat s Velkou Británií. Samozřejmě, že my nechceme podporovat unilateralismus a podkopávat eh, celosvětový globální pořádek a nikdy nedojde k tomu, že bychom vyháněli někoho z našeho středu. A druhá záležitost, která je důležitá, podpořili jsme integritu a fungování Evropského parlamentu a všech ostatních evropských institucí. Velká Británie mm, bude, pokud bude součástí Evropské unie 21. 5., tak bude muset zorganizovat evropské volby do Evropského parlamentu, pokud 22.5. nebude dohoda o vystoupení podepsána, tak budou muset opustit do konce května Evropskou unii. Toto je právní situace. A po třetí jsme zajistili to, že nebudeme muset každé dva týdny diskutovat o Brexitu a zároveň jsme poskytli Velké Británii dostatek času a prostoru, aby našla cestu z této slepé uličky. Jakmile dohoda o vystoupení bude platná, komise bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, tak jak jsme mm, to dělali v průběhu celého procesu ohledně Brexitu na základě transparentního přístupu, efektivní pracovní skupiny, řídícího orgánu. Toto byla síla jednání o Brexitu a doufám, že tomu tak bude i v rámci implementace dohody o vystoupení z EU. Pokud budeme muset přijmout v rámci tzv. společného výboru další rozhodnutí, komise zahrne samozřejmě i Evropský parlament a bude brát v potaz vaše názory. My samozřejmě věnujeme velkou pozornost i dolní sněmovně a tomu, jak vyjednávala celý proces minulý měsíc. Ovšem rád bych řekl, že ohledně Brexitu nemůžeme rozhodnout nic, co by bylo v rozporu s domem evropské demokracie, Evropským parlamentem. My musíme plně vzít v potaz názory Evropského parlamentu při tomto rozhodování ohledně Brexitu. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, 31.10. to je nová lhůta pro řádné odstoupení Spojeného království z Evropské unie. A pokud dohoda o odstoupení do té doby nebude britským parlamentem ratifikována, bude to termín pro takzvaný tvrdý Brexit, kterému se všichni chceme vyhnout. Samozřejmě se může Velká Británie také rozhodnout stáhnout svou žádost o odchod z EU zpět. To řekl Evropský soud zcela jasně ale to není má pracovní hypotéza. A mou pracovní hypotézou rovněž není to, že bychom my tu lhůtu prodlužovali nad rámec 31.10. O tom vůbec neuvažuji. Mně se to datum 31.10. vůbec nelíbí, protože 31.10. to bude zároveň můj poslední den ve funkci předsedy komise. Takže 31.10. nemůžeme zasedat až do noci, protože brzy po ránu budu muset odejít. Každopádně Donald Tusk tam bude moci zůstat. Já jsem se stal předsedou komise za A, protože jsem s tím souhlasil, a za B, protože jsem chtěl procesy v Evropě urychlit. Protože bych si byl přál, abychom se dostali dále v otázkách sociální Evropy. Dostali jsme se dále, ale ne dostatečně daleko. Musíme také provést nutné reformy, dovést do konce reformy měnové a bankovní unie, protože si myslím, že eh, na příští finanční období 21 až 27 se budeme muset dohodnout na pracovním postupu a nerad bych, aby všichni ti výzkumníci, mladí lidé, studenti na Erasmu a další, aby se tito lidé stali obětmi Brexitu. Oni si zaslouží něco lepšího a my se o ně musíme postarat. Musíme se postarat o to, abychom tyto lidi nevzdalovali od Evropy. Odpověď na to, jakou cestou se Velká Británie vydá, ta musí přijít z Londýna. To každopádně. Čím dřív, tím lépe. Rozhodně vítám, že jak vláda, tak opozice se teď nachází v režimu vyjednávání. To je potřeba vnímat jako pokrok. A v britském kontextu to pokrok je, ale normální není, aby ty obě jednací strany k sobě našly cestu až takto pozdě. Eh, tím pádem alespoň konstatujeme, že jsme rádi, že už se jedná. Kdy Británie opustí Evropskou unii, to je jenom na Británii. Jak Britové Evropskou unii opustí. Na tom jsme se shodli už na eh, listopadovém zasedání v roce 2018 tím, že jsme vyjednali odchodovou dohodu. Tento výsledek vyjednávání z roku 2018 platí i nadále. Nestane se, že by se vyjednávání o odchodu Británie opět otevřela. Samozřejmě o tom, zda vůbec Británie odejde, můžeme hovořit, pakliže to přání nastane. Brexit, Brexit to není budoucnost Evropské unie. Ta jde dál než pouze po Brexit. Nesmí to podkopat velké práce a to, co jsme již odvedli v oblasti velkých priorit. Proto se rada rozhodla na dvou principech my samozřejmě počítáme s velice konstruktivní a zodpovědnou spolupráci ze strany Velké Británie v průběhu jejich členství v EU. Toto je princip našich smluv, který musíme respektovat. A nejenom, že to respektujeme, ale my požadujeme, aby to byla loajální a odpovědná spolupráce. Druhá věc, Neexistuje zde nějaký druhořady členský stát. Ovšem, pokud se členský stát rozhodne, že opustí EU, tak 27 eh, států musí samozřejmě potom dohodnout, se dohodnout o tom, jak to bude vypadat toto rozhodnutí a jak bude vypadat celá tato záležitost, eh, protože i v prosinci 97 my jsme právě proti například eh, švédským eh, oponentům, dánským oponentům Velko, Velké Británii jsme vytvořili euroskupinu a euroskupina se věnuje vytvoření právě této oblasti, která se zabývá eurem a má právo právě vystupovat v tomto ohledu. Výsledky euroskupiny skutečně jsou úžasné, čili vidíte, že k takovým rozdělením již došlo. Všem Evropská unie samozřejmě musí zároveň reagovat na strategické výzvy do budoucna. Sibiu v Sibiu v květnu. Samozřejmě budeme hovořit i o strategické orientaci EU v následujících letech. A zároveň nás čeká následný víceletý finanční rámec, který musíme v principu rozhodnout v průběhu října. A dále je to i záležitost budoucnosti Evropského parlamentu, což je jeden z největších eh, spoluzákonodárců na světě a zároveň musíme vytvořit i novou komisi, jak víte, rada musí zároveň nominovat nového předsedu rady, čili je to budoucnost Evropské unie a zároveň naše místo, globální místo ve světě, naše obchodní dohody, naše vztahy s velkými mezinárodními partnery, především například eh, i s takovými partnery, jako je Čína, se kterými jsme měli velké velikou konferenci minulý týden a samozřejmě toto je všechno, do čeho je zapojený Evropský parlament v oblasti mezinárodního obchodu. Toto, všechny, toto všechno je mnohem důležitější podle mého názoru než ty perepetie, které se týkají Brexitu. Evropa prostě pokračuje dál. Děkuji. Grazie, signor Presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych připomenout kolegům, že během zasedání rady jsem trval na důstojnosti parlamentu co do role, jakou náš parlament hraje. Parlament nelze vnímat pouze jako jakéhosi poslíčka v rámci různých snah v procesu Brexitu. Je potřeba zohlednit roli, jakou naše instituce hraje. To je pro nás prioritou. Chceme hovořit jménem všech našich kolegů. My jsme tou hlavní institucí v rámci smluv a musíme být respektováni všemi členskými státy. Jménem EPP má teď slovo pan González Pons. Budu hovořit o bolesti, kterou jsem cítil včera, když jsem se díval na to, jak hoří katedrála Notre Dame. E, něco takového nás zasáhlo všechny Evropany, jako kdybychom byli francouzi. Všichni cítíme e, to, ten stejný strašný e, pocit a my všichni také chceme přispět k rekonstrukci. Národy postupují ku předu společně. A ten požár ta dáma včera nás dělá více evropskými. Ne proto, že pláčeme společně, ale proto, že společně zrekonstruujeme tuto katedrálu. A Evropská unie pomůže ekonomicky i prostřednictvím řemeslníků, tak, aby tato katedrála byla zrekonstruována. Tak, jak se rekonstruovaly katedrály v minulosti, že se všichni do projektu zapojili. Požár Notre Dame nám připomíná to, že Evropané nejsou nikdy sami. Evropa je reakcí na chudobu, ničení i požár. Včera večer jsem viděl hořet Notre Dame a já jsem se znovu a znovu ptal, proč chtějí Britové odejít z Evropy. Evropská unie je komunitou principů a hodnot. Ve chvíli, kdy vám připadá, že nefunguje, potom ten systém reformujete, ale neodejdete. Neodejdete, protože hodnoty jsou stále eh, stejné a jsou společné a nijak se nespochybňují. Z Brexitu jsme se naučili tři věci. Za, po, za prvé, v politice není možné slibovat to, co nemůžete dodržet. Za druhé, v politice lži eh, vždy vedou eh, ke špatným věcem. A za třetí, eh, to ehm, pouta z minulosti není možné zpřetrhat ekonomickým způsobem. A já v žádném případě nechci nekonečný Brexit. Pro mě Evropa je nekompletní bez eh, Velké Británie. Ale eh, pokud eh, není, nejsou politici ve Velké Británii schopni se domluvit, potom ať dají hlas zpět lidu. A domnívám se, že už jsme a příliš mnoho hovořili o Brexitu a příliš málo o jiných záležitostech. A dnes Všichni trpíme požárem Notre Dame, ale v důsledku toho jsme, myslím, všichni více Evropany v tuto chvíli. Za frakci SAD má slovo kolega Udo Bulman. Vážení kolegové, dnes jsme zde sjednoceni, když se díváme do Paříže. Správně říkáme, že Notre Dame se dotýká nás všech. Říkáme Paříži nejsi sama. Říkáme francouzskému lidu, že není sám. Tímto způsobem ukazujeme evropskou solidaritu. A v tomto duchu evropské solidarity musím ocenit předsedu Tuska za to, že převzal odpovědnost a zajistil prodloužení lhůty pro Velkou Británii protože eh, tímto způsobem eh, zabránil eh, v podstatě krachu, zřícení se z útesu. Kdo by za to zaplatil? Ne ideologové, ne ti, kteří slibovali nerealistické věci, ne ti, kteří by za to měli zaplatit, ale běžní lidé ve Velké Británii, kteří by trpěli tím, jak britská ekonomika byla propojena s evropskou ekonomikou. Vy jste si hráli s osudem lidí ve své zemi a předseda Juncker, předseda Tusk, Evropská rada eh, zabránili tomuto eh, krachu, tomuto zřícení z útesu a to je dobrý signál. Také bych chtěl ocenit to, co řekl předseda Tusk o eh, právech členských států, dokud jsou členské státy. A to se týká také práv zástupců v tomto parlamentu. Nejde zde o nějaké hrátky mezi politickými stranami. Jde zde o respekt vůči našim demokratickým procesům. My samozřejmě přivítáme zástupce z Velké Británie a samozřejmě zde budou mít stejná práva jako kdokoliv jiný. V každém případě moje politická strana za jejich práva bude eh, bojovat. A to v každé situaci. Jsem přesvědčen o tom, že i po 23. Eh, květnu ve Velké Británii budeme mít novou diskuzi. Bude to začátek konce Brexitu. O tom jsem přesvědčen. Protože nakonec nebo konečně budou mít lidé ve Velké Británii možnost se vyjádřit jsme v situaci, kdy parlament v Británii je blokován. Já jsem se vždycky domníval, že v takovéto situaci je třeba zeptat se lidí, ehm, aby nedošlo k chybnému kroku. Je potřeba zeptat se lidí. Take back control. Eh, vezměte si zpět eh, kontrolu nad veřejnými věcmi. Eh, o to zde jde. Ale jde zde ještě o něco více. V Brexitu nejde jenom o Velkou Británii. Brexitu nejde jenom o zbytek Evropské unie. Jde zde o mnohem více. Jde o to, zda Putinové a Trumpové, Steve Bannonové a Salviniové mohou zničit to, co bylo eh, vystaveno eh, původně eh, Monem a Schumannem, stejně tak jako Konraden Adenauerem. My budeme bránit Evropskou unii, protože je správnou odpovědí na velké otázky budoucnosti. A moje politická skupina je na to připravena. Vidíte ve Finsku, ve Švédsku, že my jsme ti, kteří drží Evropu pohromadě ve chvíli, kdy pravicoví radikálové jsou proti. Já bych byl rád, abychom měli eh, partnery v tomto boji. EPP ehm, e musí eh, jasně říci, eh, jak se staví k věcem eh, v Andaluzii, jak se staví k těm, kteří bojují proti Evropě. My, sociální demokraté, v každém případě bráníme Evropskou unii a budeme to dělat i v budoucnosti. Děkuji. Za frakci ECR má slovo pan kolega Kamal. Pane předsedo, a když se podíváme na ty obrázky ze včerejšího večera z požáru Notre Dame, v takovýchto chvílích je skutečně třeba dát politiku stranou. Ať už jste Brit, eh, Evropan nebo eh, z jiných zemí světa, eh, cítíte bolest, když se podíváte na tyto obrázky. Před 25 lety moje žena studovala ve Francii a pracovala také v Paříži. A my jsme samozřejmě byli v Notre Dame. A byli jsme tam také minulý měsíc a fotili jsme si Notre Dame milionu, miliony lidí během let navštívili tuto budovu, která je symbolem nejenom Paříže, ale také historie, e, symbolem historie Evropy. Je to budova, která sice není budovou e, mého náboženství, ale přesto sdílím tu obrovskou e, bolest, když je člověk vidí v plamenech. Myslím si, že je velice důležité, aby se Evropa sjednotila a obnovila tuto budovu. Eh, většina z nás doufala, že eh, Velká Británie eh, odejde 29. března, ale to se nestalo. Britská vláda přesto chce dosáhnout toho, aby Brexit proběhl řádným způsobem. Chceme odejít z EU co nejdříve, tak aby lidé ve Velké Británii i v EU se mohli soustředit na budoucnost, nebo jak říkal Jean-Claude Juncker, aby se mohli soustředit na pozitivní agendu. A chápu, že už vám dochází trpělivost a divíte se tomu, co se děje ve Westminsteru. Ale eh, členství v Evropské unii již mnoho let eh, bylo otázkou, která rozdělovala eh, naši společnost a naše strany, nejenom moje, moji stranu, ale také opoziční strany. A celá řada lidí se asi zeptá, zeptá proč jste nezačali s, s dialogem s opozicí dříve. Podívejte se ale na eh, dolní komoru. Tam ty dvě strany sedí a proti sobě, spíše než eh, bok po boku, jako v tomto parlamentu. Na jedné straně sedí vláda, na druhé straně sedí opozice. A spíše než aby se snažili tvořit kole, koalice, eh, ta politika ve Westminsteru je spíše taková bojovná. A takže samozřejmě pro členy obou strany je velice těžké vést dialog. A to, čeho dosáhla eh, Evropská rada minulý týden, asi není um, ideální odpověď pro všechny, nebo možná pro někoho, ale v každém případě uh, nám dá více času nalézt řešení eh, pro Brexit. A máme více čas pro řešení a pro naši zemi, naši politiku i naši ekonomiku. Potřebujeme jistotu. Bylo by dobré vyhnout se volbám do Evropského parlamentu, ale nyní je potřeba, aby jsme byli pragmatičtí. Um, Dodělejme to. A pane Tusku, chtěl bych vám poděkovat za konstruktivní přístup minulý týden. Já si myslím, že eh, jste eh, v radě postupoval velice dobře. Je třeba ale nikoho neponižovat. Je potřeba ruku v ruce postupovat dále, abychom měli budoucí partnerství, které bude odolné i v budoucnosti. Pane předsedo, jako země Velká Británie i v minulosti měla problémy, ale eh, vždy jsme byli schopni tyto problémy překonat a já jsem přesvědčen o tom, že ani tentokrát to nebude jiné. A ještě taková poznámka na závěr. Je to možná eh, můj poslední projev eh, v tomto parlamentu po téměř 14 letech. A chtěl bych říct, ať už jsme spolu souhlasili nebo nesouhlasili, ať se sem eh, vrátíte do Evropského parlamentu po volbách či nikoli, chtěl bych vám všem poděkovat za vaši práci, za spolupráci a chtěl bych vám také popřát vše nejlepší do budoucna. Děkuji. Thank you, Mr. Kamal. Děkujeme, pane Kamale. Za frakci ALDE má slovo pan Hüfe Hofstadt. Vážený pane předsedající, podobně jako všichni mi kolegové, i předseda Tusk, pan předseda Juncker bych rád vyjádřil můj velký smutek ohledně katedrály Notre Dame v Paříži a já skutečně věřím, že se nám povede obnovit tuto krásnou katedrálu, která bude zářit ještě více než v minulosti. Je to Notre Dame pařížská, je to Notre Dame Francie, je to Notre Dame celé Evropě a o tom jsem přesvědčen. Vážený pane předsedo, vážený pane Tusku, jsem si vědom toho, že Evropský parlament v podstatě nemohl zasáhnout do rozhodnutí, které jste učinili ve středu, ale rád bych vás varoval alespoň o jedné věci, a to jsou následky rozhodnutí z minulého týdne, protože až do dnešní po okamžiku jsme udrželi jednotu Evropské unie, jednotku, jednotu mezi 27. Evropské unie ale zároveň mezi třemi institucemi EU, radou, komisí a Evropským parlamentem. Je to jednota, která je založena i, na, i díky Michelu Barnierovi, který je naším hlavním vyjednavačem a rád bych mu za nás za všechny poděkoval a zatleskal za všechno to, co pro nás udělal. Tato jednota, pane Tusku, rád bych řekl upřímně, je nyní ohrožena místo toho, abychom paní Mejovou poslali zpátky do Londýna bez jakéhokoliv prodloužení, nebo alespoň s krátkým prodloužením, řekněme několika denním či týdenním, vy jste ji nabídl 6 měsíců. 6 měsíců ovšem, my všichni víme, že 31.10. to je v podstatě příliš krátká doba pro nějaké zásadní přemýšlení o Brexitu, ale zároveň příliš dlouhé pro zahájení jakékoliv akce. Čili skutečně toto je to rozhodnutí, které jste udělali. Já no, něk, kolega Korben tomu říká, že je to vlastně ne takový nedodělek, ale on tak tomu říká vlastně všem těm věcem v Evropském parlamentu projednávaný. Ovšem já si myslím, že je to takové spíš rozhodnutí, které přinese nejistotu, odloží rozhodnutí a v podstatě to bude další chaos a zároveň to bude mít negativní dopad na volby do Evropského parlamentu. Zároveň se obávám, že Evropský parlament, s tou my tomu říkáme v holandštině, já nevím, zda to máte rovněž ve vašich jazycích, je to v podstatě takový nějaký holubičí dům, kde v podstatě Britové si tam přiletí a zase odletí, ale zároveň jak se čekají samozřejmě čl- mm, členy další na to, co udělají mm, představitelé ostatních evropských zemí. Ano, v podstatě vlastně v podstatě vlastně Westminsterský parlament, jak víme, tak již byl pomalován různými obrázky opičího domu. Možná zde v Štrasburgu se nám to stane rovněž a pomalují nám to tady nějakými obrázky holubec, Čili toho se bojím. Já si myslím, že toto rozhodnutí, to znamená ten tlak, aby došlo k tomu, že se strany dohodnou, jak o tom hovořil pan Kamala, tak v podstatě to nám zmizelo. Toto, tato možnost byla oslobená. Libristé i konzervativci udělali to, co dělali poslední čtyři měsíce. To znamená, že skutečně vlastně první rozhodnutí, které udělala dolní sněmovna, je, že všichni šli na dovolenou, čili postupují tak, jak to dělají poslední čtyři měsíce. Čili já skutečně si myslím, že Nigel Farage je jediná možná záchrana. Proč? Již dneska vede kampaň to určitě uslyšte s novou stranou, brexitovou stranou, tak aby to se dotáhla na Toryovce a lejbriste i konzervativci v podstatě vlastně možná zaniknou v průběhu evropských voleb. Čili, pane Korbete, já bych vám poradil, pokud tyto, zem, tyto strany nejsou hloupé, tak by měly dosáhnout společné dohody okamžitě v následujících dnech, aby zabránili této hrozící katastrofy. Pane Tusku, po vašem rozhodnutí jste udělal něco a vy jste to před chvíličkou opakoval, že možná zabráníme tomu, že Velká Británie opustí EU a že jste proti. Brexitu. Ovšem to není vaše rozhodnutí nebo naše rozhodnutí, to je rozhodnutí britského lidu a já se obávám, že spíše než zabráňuje Brexitu, možná celé toto rozhodnutí zničí Evropu nebo alespoň na celé roky oslabí mm, energie a vyjednávání, které budeme muset věnovat britským vůdcem, jak pan Corbyn nebo pan Johnson. Ano, podstatě vlastně mnoho lidí nenávidí Evropu a v tomto okamžiku my ale všichni potřebujeme naše energii pro obnovu, pro renovaci naše Evropy a to bychom měli skutečně brát za prioritu my i vy, jakožto předseda Evropské rady. A právě toto podle mě chybělo minulý týden ve středu. Děkuji. Thank you. Děkujeme, paní má slovo na dvě minuty. Dámy a pánové, předsedové, kolegové, kolegyně Myslím, že existují chvíle, a kdy by měl jít předvolební boj stranou. Včerejší požár v Paříži nám ukázal, jak eh, zranitelný je náš svět, jak zranitelná je Evropa, jak zranitelná je naše historie a také naše budoucnost. A já si myslím, že je to ještě více než to, co, eh, na co my zde eh, poukazujeme. No, teda je symbolem Evropy, je to symbol Francie. Já před několika mnoha lety, před 45 lety jsem se rozhodla učit francouzsky ve východním bloku. Ehm, věděla jsem, že nikdy možná nebudu mít možnost jet do Paříze, do Paříže a vidět Notre Dame. Eh, pro mě je to šok. Eh, chtěla bych říci všem kolegům, eh, francouzským kolegům zde v parlamentu, chtěla bych jim říci, že stojíme po vašem boku že jsme si vědomi této zranitelnosti a také zranitelnosti Evropské unie. A to souvisí také s tím dnešním tématem. Já vůbec nemám radost z toho výsledku posledního sametu. Považuji ho za fatální. Buď budeme mít rozhodnutí pro nebo proti odchod nebo nikoli odchod, ale není možné to neustále prodlužovat, a protože tím eh, riskujete eh, výsledky voleb, tím riskujete demokratické eh, postupy uvnitř Evropy. A když eh, vznikne nový Evropský parlament, zakrátko začne letní přestávka a poté začne aktivní práce. Ano, samozřejmě, eh, my chceme dát všem britským kolegům v parlamentu plná práva, ale Znamená to tedy, že budeme eh, všechny, eh, že budeme mít eh, více členů v jednotlivých výborech, musíme to celé hmm. přeorganizovat, protože se bude měnit složení politických skupin, bude se měnit složení výborů. Přemýšleli jste o tom, jak máme natchnout lidi pro evropské volby, když už od začátku víme, že je to naprostý cirkus, jak to zde bude vypadat. Takže já si myslím, eh, že buď jste měli navrhnout pět let nebo okamžitý odchod. Děkuji. Thank you for one and a half minutes. Děkuji. Nyní paní Scott to na minutu a půl. Pane předsedo, jsou velikonoce a my zde ještě jsme. A já a miliony britských občanů, a ehm, samozřejmě z toho, máme, z toho máme obrovskou radost. A pro mě je Um, úžasné. To, že jsem zde mohla uh, od roku 2014 uh, zastupovat uh, lidi z Gibraltaru a z jeho východní um, Anglie. Já doufám, že nadcházející volby budou volbami, které budou oslavovat hodnoty Evropské unie. My budeme mobilizovat ty eh, největší eh, síly, demokratické síly evropského kontinentu a budeme prosazovat ekologický přístup. Děkuji eh, předsedovi Rady Tuskovi za to, že nám poskytnul další část. Vytvořit Evropu nikdy nebylo jednoduché. Nicméně my se zde držíme té vize zakladajících otců, kteří věděli, že je třeba překonávat problémy, že vždy bude třeba překonávat problémy problémy. Jako eh, zelená poslankyně jsem vždy měla jasný přístup k Brexitu, ale musíme jasně přistupovat také k dopadům Brexitu. Musíme řešit otázku toho, že lidé měli pocit, že na ně Evropa zapomíná, eh, že jsou naprosto bezmocní a to vedlo k výsledku referenda. Eh, takže já bych chtěla všem eh, popřát příjemnou předvolební kampaň. Šiřme pocit naděje, snažme se svým pozitivním přístupem bojovat proti extrémní pravici, která šíří jenom nenávist a negativismus. Já si myslím, že to je přístup přístup, jak přesvědčíme eh, své spoluobčany, eh, že eh, naše nejlepší budoucnost je, když budeme součástí evropské rodiny. Mr. Farage. Pan Farage, pět minut. Thank you. Good morning. Well, I... Děkuji, dobré ráno. No já už se 20 let snažím dostat se z této funkce pryč a myslel jsem si, že už se mi to povedlo, ale to jsem si ještě neuvědomil co s tím udělá politická třída ve Spojeném království. Takže eh, ranní zpráva je, já se vrátím. Vlastně se nás vrátí plno, protože pan Ferhovštad má pravdu. Ano, já jsem to řekl. Eh, je to poprvé, kdy uznávám, že má pravdu. Brexit party bude v těchto volbách a to je jediný způsob, jak tomu zabránit a to je, pokud vládnoucí strana paní Mayové a opozice pana Korbina se sejdou a dohodnou se na nějaké trvalé celní unii, a de facto na členství na jednotném trhu. Pakliže dojde k tomu, Brexit Party nevyhraje evropské volby, ale vyhraje parlamentní volby. Protože ta zrada je tak dokonalá, tak velká, že si nemyslím, že se to stane. A je to už 15 let jako předseda frakce, kdy se účastním desítek a desítek evropských summitů a neustále vnímám konflikty mezi členskými státy a institucemi EU, ať už to byli Rakušani, nebo Irové, Maďaři, nebo Řekové. A existuje v podstatě jedno pravidlo, které, které vždy platí. Brusel vyhrává, protože moc a síla Bruselu se vždy prosadí ale ještě nikdy jsem nebyl na Evropském summitu jako na tom, který proběhl minulý týden, kdy po druhé za dva týdny britská premiérka vystoupila a prosila prosila za prodloužení lhuty článku 50. To bylo ponižující. Eh, nejen být v Bruselu, ale bylo to ponižující pro postavení naší země po celém světě. Commonwealth, Amerika, spousta těch zemí, které nás mají rády, si stále myslí, že jsme velký národ. A přesto jsme poklesli až takto hluboko, kdy premiérka, která nám slíbila, že odejdeme 3. a pak řekla, no možná odejdeme 12. dubna a rozhodně odejdeme 30. června a najednou se nám říká, že odejdeme 31. října na Halloween. Takže trick or treat, nějak se rozhodněte. A pokud to bude váš poslední den, pane Junkre, doufám, že v ten den odejdeme spolu. Ale pokud to necháme na této hrozné premiérce, pokud to necháme na našich politicích v parlamentu, je mi jasné, že to nenastane. V minulosti, je mi jasné, jsem vždy kritizoval moc bez odpovědnosti, zejména seniorních byrokratů zde v Bruselu, ale pro jednou musím říci, že tento bordel není vaše vina. Vaše pozice je jasná od začátku. Ten bordel je na vině v britském parlamentu. Jsou to naše dvě hlavní strany, které ve svých manifestech nám slíbily, že Brexit provedou, které podpořili článek 50, kde se explicitně řeklo, že odejdeme s dohodou nebo bez ní. To je ta zrada, ke které tu došlo. A já sdílím Eh, ten velký smutek s všemi kolegy v tom smyslu, že včera vyhořela katedrála Notre Dame. Přišli jsme o něco krásného, ale eh, ve Spojeném království přicházíme o něco eh, životně důležitého. A já bych byl doufal, nebo já, já jsem to tak viděl, že v Timesech to schrnuli všel velice dobře. Britská demokracie, bylo to tady ve, ve sloupku umrtníků, 29.3.2019 demokracie zemřela tiše ve spánku. Příčina úmrtí byla byla eh, nekalé chování a viníci zatím nebyli nalezeni. Demokracie prosazovala lidská práva, právní stát a vždy ve svých rozhodnutích upřednostňovala většinu. Bude nám chybět, nech Bůh ochrání naše duše. To, co se děje v britské politice, k 23. květnu, to, tam nejde pouze o Brexit, nejde pouze o to, že máme odejít z EU. Jde o to, jakou zemí budeme. My jsme nejstarší fungující kontinuální demokratická parlamentní země v Evropě. E, dlouhá léta jsme za tento princip bojovali, za princip členských států demokracie, nejen za sebe, ale i za naše přátelé v Evropě. U některých kolegů v naší zemi cítím eh, deziluze, ale u jiných cítím rozhorčení, zlobu. Ne v tom smyslu, že by si navlékli žluté vesty a šli někam demonstrovat, ale zlobu v tom smyslu, že říkají, že potřebujeme, potřebujeme v naší zemi mírumilovnou politickou revoluci. Musíme se zbavit dvojpartajního systému, který nás tak těžce zklamal. A já si myslím, že budete všichni velice překvapeni tím, co se stane 25. Bude se totiž jednat o novou budoucnost britské demokracie. Bůh ví, že to potřebujeme. Colleagues. Kolegové, mám zde určité žádosti o modré karty, ale protože pan předseda stanovil s během projevu lídrů nebudeme modré karty udělovat. Teď má slovo pan Petr na tři minuty. K tomuto by nikdy nedošlo, pakliže by to rozhodnutí z referenda z roku 2016 bylo dodrženo a Británie byla, byla už dávno odešla. Místo toho demokratické rozhodnutí 17,4 milionů lidí se záměrně a cynicky zrazuje. Evropské volby v květnu budou nutně znamenat opakování otázky referenda. Ať už řeknou politické strany cokoliv, rozhodnutí voličů bude v podstatě binární. Zůstaneme v EU nebo odejdeme z EU. Ti, kteří budou chtít zůstat, budou muset volit liberální demokraty. Oni jsou skutečnou stranou, eh, která chce setrvat v EU. A ti, kteří chtějí odejít, musí hlasovat pro UKIP, protože UKIP je strana, která chce odejít. Hlasy pro Labour nebo konzervativce, to jsou promarněné hlasy, protože nikdo eh, v jejich stranách vlastně ani neví, jak, jaké stanovisko k celé věci jejich strany mají. Politika UKIP je jasná. Jde o jednostrané a bezpodmínečné odstoupení z EU. Tyto volby rozdělí lidi na dva tábory, nejen ve Spojeném království, ale v celé Evropě. Jedna skupina, jeden ten tábor budou ti, kteří budou souhlasit s tím, že nám bude vládnout cizí mocnost, Evropská unie. A ta eh, druhá frakce, ten druhý tábor, budou ti, kteří se budou chtít vzepřít další integraci EU a budou pro navrácení demokratických pravomocí zpět členským státům. Jedna skupina bude hlasovat pro svobodu a nezávislost, druhá skupina bude hlasovat pro podlézačství a pro submisi. Jedna věc, kterou si můžeme být jistí, je to, že euroskeptičtí europoslanci se sem vrátí, a to ve velkém počtu. Jejich voliči budou hlasovat pro návrat k evropské odpovědnosti. Eh, k demokratické odpovědnosti. Budou hlasovat pro ukončení úsporných opatření, budou hlasovat pro to, aby jejich ekonomika byla prováděna v jejich zájmu a ku jejich prospěchu. Budou hlasovat proti masové nekontrolované imigraci, budou hlasovat pro strany, které chtějí zachovat jejich kulturu a jejich civilizaci. Bude se jednat o velké lidově populistické hlasování v celé Evropě. Ve Spojeném království máme volbu jednoduchou. Buď chcete zůstat, nebo chcete odejít. Je to právě toto sdělení UKIP, které to referendum vyvolalo. UKIP proto bude nadále bojovat na, za to, aby Brexit nastal. Europoslanci zvolení za UKIP, zvolení 23.5., budou v tomto politickém boji pokračovat, aby osvobodili Británii eh, z jiha Evropské unie. Hlasování pro UKIP 23.5. vyšle jasný signál vládě jejího veličenstva. Odstupte okamžitě za podmínek VTO. UKIP neprovádí pouze kampaň za Brexit. My, chceme, aby Brexit také skutečně nastal. To znamená, hlas pro UKIP je vždy hlasem pro opuštění EU a britská veřejnost by měla 23.5. UKIP zvolit. Děkujeme. A nyní má slovo pan Ujazdovský na jednu minutu. Dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, to, co jsme včera viděli, to, jak hořela v plamenech katedrála Notre Dame, to bylo něco šíleného. Ovšem ukázali jsme, že Ortega i Gasset o tom psal. Ano, když žijeme v takových eh, strašných Eh, přežíváme takové strašné situace, jsme schopni poukázat na to, že jsme velice akceschopní a že budeme schopni něco udělat. Já bych rád poděkoval panu Tuskovi za to, že umožnil prodloužení v oblasti Brexitu. Myslím si, že to brání katastrofě. Pouze ti, kteří přejí něco zlého Británii, nechápu toto rozhodnutí. Pan Faráš, já se mu nedivím, protože jeho linie je konstantní, ale divím se panu Feroštatovi, který vystupuje proti tomuto rozhodnutí, jako kdyby chtěl vypudit Brity z Evropské unie. Je to takový dogmatický federalismus, který spolupracuje s euroskepticismem eh, u pana Faráže to ale samozřejmě nepřekvapuje. My chceme věřit v Evropskou unii a chceme pragmaticky spolupracovat s Velkou Británií a já doufám, že následující volební období naši hlavní představitelé půjdou touto cestou. Děkuji. Děkujeme, pan Brok, 1,5 minuty. Frau Präsidentin, Paní předsedající, pane předsedo komise, pane předsedo rady, kolegové, kolegyně. Budeme mít v říjnu novou situaci nebo budeme v té stejné situaci, jako jsme teď, protože se věci nevyřeší. Já doufám, že Corbyn a May se dokážou dohodnout. V každém, přídě, v každém případě by se House of Commons a, a jeho poslanci měli snažit tak, aby nedošlo k tvrdému Brexitu a také tak, aby tato hra nepokračovala. A potřebujeme eh, v tomto parlamentu řešit velké otázky budoucnosti. Otázky jako je migrace, Eh, obchodní války, eh, vnitřní a vnější bezpečnost, eh, klimatické změny a tak dále. Musíme jasně ukázat, že Evropská unie je jedinou silou, která může společně řešit tyto otázky, a to navzdory Trumpům a Putinům a dalším. Musíme ukázat, že jsme schopni jako Evropa postupovat dále, že jsme schopni spolupracovat navzdory nacionalismu. Tato Evropa stojí ehm, symbolizuje solidaritu a hospodářský úspěch. A tato Evropa, eh, myslím, a do posud ukázala, eh, že zastupuje tyto hodnoty. Toto je po 39 letech můj poslední projev v tomto parlamentu. A já chci, aby tato Evropa byla úspěchem. Když jsem zde začínal, bylo nás devět členů v celní unii, která řádně nefungovala. dnes je nás 28 členů. Máme zde parlament, který eh, spolu rozhoduje. Tento parlament musí vzít do svých rukou tuto moc, kterou máme a využít ji tím správným způsobem. Notre Dame. Notre Dame není jenom krásná budova, je to duchovní budova, je to symbol křesťanství, symbol Evropy. Křesťanství k nám jako Evropanům patří. Já si pamatuju ty obrázky, když prezident Mitterrand tam stál a byl tam také Helmut Kohl, a tekly mu, srdce, tekly mu slzy. Toto je historie Evropy, toto je současná Evropa, neničme ji. Prezident Mitterrand zde řekl, že nacionalismus znamená válka a to bychom měli mít na paměti. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji, pane Broku. Toto je váš poslední projev v tomto parlamentu. Vy jste skutečně odvedl mnoho práce a doufám, že úplně nezapomenete na evropskou politiku, budete ji sledovat odinut. Myslím, že si skutečně zasloužíte potlesk. Eh, pane Broku, toto je skutečně emotivní dopoledne. Eh, myslím, že oceníte potlesk od kolegů. A nyní na dvě minuty pan Korbet. Eh, děkuji. Chtěl bych se také vrátit k Notre Damu a chtěl bych navázat na to, co říkal eh, pan Tusk eh, o sdílení bolesti s francouzským lidem. Eh, řekl jste, že nás spojuje více než jenom smlouvy. A to je skutečně pravda. A to je důvod, proč jsem byl tak šokován, když jste to řekl, tak pan Faráš, který už zde není jako obvykle, v tu chvíli uh, zavolal nesmysl. A já myslím, že to naznačuje postoj některých z těch, který, kteří sedí tam na té straně parlamentu. Ale jsou hlasem minulosti. Britští občané se začínají uvědomovat, eh, jaké lži jste jim říkali o Evropské unii. Já myslím, že začínají chápat také ty lži o Brexitu. Eh, říkali jste, že to bude jednoduché, ale je to skutečně složité. Říkali jste, že nám to ušetří hodně eh, peněz, které půjdou na zdravotnictví, ale ukazuje se, že nás to stojí mnoho peněz peněz. Říkali jste, že budeme mít obchodní dohody se všemi zeměmi, ale e, v podstatě přicházíme o veškeré obchodní smlouvy, které máme prostřednictvím EU. Britští občané už to začínají chápat a to je důvod, proč e, se tak bojíte dalšího referenda, protože víte, jaká by byla odpověď, kdyby takové referendum proběhlo. A je to také důvod, proč konzervativci nechtějí volby, protože vědí, že v těch volbách by byli zničeni. A já jsem překvapen, že pan Verhofstadt a někteří eh, další v tomto parlamentu se také bojí voleb. Já myslím, že není potřeba se voleb se bát voleb. Většina eh, britských poslanců, eh, kteří se sem vrátí, nebudou z tamté strany parlamentu, z extrémní pravice Eh, Evropská unie poprvé eh, ve své historii přichází o členský stát. A to je určitě významnější eh, než to, jestli nebo která politická skupina vyhraje více křesel v nadcházejících volbách. Jak řekl pan Tusk, ehm, není možné očekávat, že ehm, dojde k dialogu eh, mezi těmi prvními řadami v britském parlamentu. Ale určitě by bylo dobré zeptat se opět lidí, abychom se dostali z tohoto chaosu, ve kterém jsme. Mr. Nicholson. Děkujeme, slovo pan Nicholson, jedna minuta. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Rovněž bych rád vyjádřil soustrast francouzskému lidu. Myslím si, že všichni na ně v tomto okamžiku myslíme. Ano, víte, někteří se snaží v podstatě vlastně tak, jak si kopat tu plechovku na cestě, co možná Ale Viděli jsme to minulý týden. Ovšem je to skutečně příležitost reagovat na skutečný problém. Pan Barnier, ano, toto je samozřejmě další problém a to je backstop, o kterém hovoříme, tato pojistka, to se nezměnilo. To jsou jednání od samotného počátku. Já se tomuto problému budu věnovat, dokud zůstane na svých pozicích. Rád bych řekl, že to prodloužení do října, já skutečně nevidím žádnou dohodu na konci tohoto období. Myslím si, že to bude vyžadovat novou komisi, nový Evropský parlament a že to bude vyžadovat nové pohledy a nový názor na to, abychom dosáhli určité dohody a odpověď na tyto otázky na konci tohoto problému. Když jste součástí nějaké klubu, tak musíte být součástí tohoto klubu. Nemůžete být jednou nohou uvnitř a jednou nohou ven. A to je právě problém, ve kterém se nachází Británie v současné době. Pan Baten již odešel. Paní předsedající, toto je asi nebo skutečně poslední projev, který mám za posledních 30 let ve Evropském parlamentu. Proto bych rád řekl, že mi bylo obrovským potěšením a ctí zastupovat lid Severního Irska zde ve Evropském parlamentu posledních 30 let. Zažili jsme dobrá období, ale zároveň i velice smutná období, terorismus, eh, šílené problémy v různých částech Evropy, které jsme museli přežít a zažít. Ovšem Jacques Delors zde byl v Evropském parlamentu a vystupoval ve jménu Severního Jerska, když bojoval za dohodu a i zároveň v roce 50, v roce 94 se nás ptali, jakým způsobem by Evropa mohla pomoci. A Evropa pomohla více než dvěma miliardami eh, liber, které pomohly všemu lidu severního Jirska, čili nyní, když se loučím s Evropským parlamentem, rád bych řekl, že se mi zde líbilo. Doufám, že jsem přispěl s troškou do mlína a že jsem kvalitním a řádným způsobem zastupoval můj lid. Je to nesmírně hrdý lid Severního Irska. Děkuji vám. Thank you very much, Děkujeme, pane Nicholson. A jako člověk, který s vámi spolupracoval v výboru Agri, bych ráda řekla, že jste byl vždycky nesmírně konstruktivním kolegou a zastupoval zájmy všech těch, které posledních 30 let zastupujete. Přejeme vám hodně štěstí. Mysleli jsme, že váš poslední příspěvek měl včera ještě, už byl teda poslední, dneska ovšem jste měl další možnost a umlouvám se za spoždění. Nyní má slovo paní Andersen. Já musím říct, že se nic nezměnilo. London, Londýn selektivně porušuje dohodu z, do, eh, z Velkého pátku, Dublin za, za, zapomíná na severní, eh, na sever a máme zde 6 měsíců nejistoty, Britové pouze odsouvají to, na čem se dohodli v prosinci prosinci 2017. Jejich Brexit zbavuje lidi jejich práv, včetně volebního práva. To byl požadavek, který byl základem hnutí za eh, občanská práva. Čili my v podstatě čekáme další volby, které Toryové ani stran DUP nechtějí a ve kterých nechtějí Fina Gale a Fiana Fail, abychom hlasovali. To znamená, že musíme vyslat jasný signál Londýnu, Dublinu a i Bruselu. Eh, vnést určitý rozsudek nad tímto chaosem Brexitu a tento politický van, politickým vandalismem. Všichni voliči v Irsku mohou tím, že budou hlasovat za uh, Sinn Féin, vyslat jasný signál směrem k demokratické cestě z britského chaosu, to znamená přijít s určitým rozumným krokem směrem k jerské jednotě. Děkuji vám, děkujeme. Je zde modrá karta, omlouváme se. Pane Kelly, vy jste požádal o modrou kartu. Paní Andersen, souhlasíte? Takže prosím, pane Kelly. Já, jak víte, obvykle nevystupuji tímto způsobem. Toto je za posledních deset let pouze moje druhá modrá karta. Ovšem, Miss Andersen řekla, že Dublin eh, zapomíná na sever, ovšem irská vláda udělala vše pro to, že možné společně s panem Barnierem a ostatní. Takže prosím vás, musí to být otázka. Jak může kolegyně Hříček Sinn Fein eh, tímto způsobem eh, změnit celou situaci? Víte, No a vidíte, já jsem na svém křesle Sinn Féin velice jasně vystupovala, pokud jde o stanovisko Dublinské, Dublinu. V podstatě je to jedna z mála vlád, všech eh, zde mm, zemí, které v podstatě zamezují právu volit. Eh, to znamená, že nemáte tuto možnost. Vy to víte, že vy víte, že eh, v severním Jasku moje matka, její generace, tyto lidé šli s Johnem do Londýna a bojovali, aby každý měl svůj hlas a vy jste hlasovali za to, aby Mark Derken v podstatě eh, odhlasoval to, že nebudeme mít svůj hlas. To znamená, že nebudeme schopni vyjádřit svůj hlas ve volbách, které nás čekají. Děkujeme a nyní pan Smith. Paní předsedkyně, děkuji vám. Jakožto skotský europoslanec bych rád říkl, řekl, že zprávy o našem odchodu byly značně přehnány. Ale jsem rád, že se pan Tusk a ostatní snaží najít nějaké výhodisko. Pan Tusk eh, parafrázoval Johna Lennona, když řekl, možná jste snílci, ale nejste sami. Ve Skotsku je spousta takových snílků, kteří vědí, že nejlepší Brexit je žádný Brexit, takže ještě jednou díky za vaše snahy. Ale když se podíváme na evropské volby, na které se má strana již připravuje a těší se na ně, Rád bych vás varoval a poprosil, poučme se z Brexitu, protože zárodky Brexitu existují v našich všech státech. Populismus je na vzestupu a to je riziko pro nás pro všechny. Musím říct úplně upřímně, že demokracie ve Spojeném království má problémy. Prosím, vyšlete mezinárodní pozorovatele, abyste zajistili, že evropské volby u nás proběhnou řádně, protože našim orgánům už to nevěřím. E, ukázalo se, že e, referendová kampaň lhala, porušila všechna možná pravidla, pravidla a neexistuje záruka, že to neudělají znovu. Tyto volby budou bojem o Evropu, budou bojem o mezinárodní solidaritu. Má strana ve Skotsku je připravena, můžete se na nás spolehnout. Doufám, že se i my budeme moci spolehnout na vás. Děkuji. Děkuji paní Garling na minutu. Děkuji paní předsedající. Chtěla bych poděkovat všem za trpělivost a za nejvyšší míru státnictví a hlavně bych chtěla poděkovat panu Taskovi já jsem dostala spoustu dopisů a e-mailů, zpráv a tak dále, které mne žádali, abych vám eh, došla potřást ruku a poděkovat vám za to, co jste udělal pro Spojené království. Už jste v podstatě kultovní, kultovní postava. Vy jste přijal odpovědnost za to, že se vyhnete Brexitu bez dohody, což je v příkrém kontrastu s mnoha politiky ve Velké Británii, zejména Eh, s konzervativci, kteří lhali, podváděli, bar, zabariko, zabarikádovávali se a v podstatě se snaží stát se příštím premiérem a založit si na tomto celém politickou kariéru. Ale práce pana Barniera, Tuska, Junkra a e, seniorních politiků v EPP nám dali možnost 23.5. hlasovat v evropských volbách a ta, za to jsme vděční. Tu příležitost využijeme k tomu, abychom prosazovali člen, další členství v EU. Budu spolupracovat se všemi kolegy ve Westminsteru, kteří staví zemi před svou stranu a budeme se snažit eh, přijít s výsledkem, který jasně řekne, ano, je čas na druhé referendum, které snad proběhne v září a do 31. října už bude jasné, že v EU zůstaneme. Děkuji vám. Pan Dance na minutu. Jestli dovolíte, já bych rovněž rád vyjádřil, vyjádřil soustrast s tím, co se stalo v Paříži a zároveň poděkoval všem požárníkům za jeho odvahu. My všichni společně obnovíme katedrálu Notre Dame. Kolegové, Brexit to je proces. A lidé tamhle nám ten proces upírají. Upírají nám to, že když se podíváte na všechny možnosti Brexitu, tak u všech jsou negativa. Nikdo se k těm negativům nechce postavit čelem a proto je pro ně daleko jednodušší eh, začít křičet, že je někdo zradil. Ale pravda je, že Brexit je nenaplnitelný tak, jak jej slíbili. Doufám, že v, Spojeném království proběhnou evropské volby, abychom si mohli jasně vybrat mezi těmi, kteří jsou na tamté straně sněmovny, kteří při každé příležitosti křičí něco o zradě, a mezi těmi, kteří jsme na této straně sněmovny, kteří chceme spolupracovat s ostatními kolegy na vytváření lepší nové Evropy, protože o to tady jde, abychom pracovali na společné lepší budoucnosti a my jsme k tomu připraveni. Děkuji vám. Thank you, Mr. Henkel. Děkuji, pan Henkel, minuta. Já jsem, eh, když jsem jel eh, na kole přes Lucembursko a Belgii do Paříže, tak eh, jsem zajel i do toho kostela, který včera, včera schořel a když jsem to sledoval, ty záběry, tak tak jsem měl skutečně slzy v očích. Zaznělo tady, že město Gdaňsk bylo také rekonstruováno. Ale také byl zrekonstruován například kostel Pany Marie v Drážďanech, který pomohli znovu postavit Britové z Coventry. A já bych chtěl podpořit i to, co říkal pan González Pons, že by obnova pařížského chrámu měla být náš společný úkol. Myslím si, že náš parlament by mohl vyjádřit, že to je pro nás priorita číslo jedna pro příští legislativní období, že Notre Dame znovu postavíme. Pan Tusk rovněž řekl, že by se na to měli, mělo podílet všech 28 národů. Samozřejmě ta odpověď v té věci musí přijít v první řadě z Londýna, jak jsme tady již mnohokrát slyšeli, ale řekl bych, že zde je jedna věc, kterou můžeme udělat, abychom tu správnou odpověď z Londýna dostali. Můžete zajistit, že Británie zůstane účastníkem v rámci toho procesu rekonstrukce Notre Dame v Paříži v rámci Evropské unie, tím, že zajistíme, že Británie zůstane členem EU. Děkuji. Paní Hübner na minutu. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. Předsedové, kolegové, pro evropské lídry nový, nová lhůta pro Brexit byla těžkou volbou, ale nyní je na britské straně, aby využila tuto delší lhůty konstruktivním způsobem a e, rozhodně nebudeme počítat v tomto s panem Farážem. A poslední týden jsme e, četli tweety um, protievropských uh, politiků z Velké Británie o tom, jak budou sabotovat veškeré snahy pokud je o řešení Brexitu. My rozhodně budeme bránit Evropskou unii a její občany. Evropská unie bude nadále zdrojem stability také v tomto absurdním procesu Brexitu. Bohužel na britské straně není žádný náznak toho, že eh, by došlo k průlomu. V tuto chvíli je jasné, že hlavním problémem není backstop, ale budoucnost. Možná eh, přijde řešení, ale co je potřeba od britských politiků je definovat, co vlastně chtějí. Pan Kelly na jednu minutu. Mnohokrát děkuji. Nejdříve bych chtěl vyjádřit svůj soustras se s francouzským lidem, pokud jde o e, požár v Notre Dame. Pokud jde o Brexit, nejistota pokračuje a lidé tím trpí. V mé zemi eh, Brexit bude mít obrovský dopad na podniky a také na zemědělce, kteří eh, nyní dostávají o 200 eur méně na zvíře, než tomu bylo minulý rok. Je třeba, aby paní Mayová a Jeremy Corbyn dosáhli dohody. Je Eh, není možné do nekonečna odkládat eh, Brexit. Je třeba zajistit eh, jistotu. Rovněž, co má dopad na můj volební okrsek. Dříve jsme volili pět poslanců, nyní to budou čtyři poslance. Já jsem před několika lety říkal, že nesmíme rozdělit žádné, žádná křesla, dokud skutečně neojdou, neodejde Velká Británie. A tak jsme se teď dostali do problému, pokud Velká Británie bude opět um, se účastnit parlamentních voleb. Děkuji za pozornost. Nyní se dostáváme k HDI, pan Angel. President paní předsedající. jsem velice rád, že Evropská rada a evropské instituce prokázaly flexibilitu vůči Velké Británii, tak jak jsme požadovali. Jsem velice rád, že Velká Británie je připravena zorganizovat volby do Evropského parlamentu a tudíž zde existuje možnost, že britští občané se rozhodnou zůstat v EU. V každém případě bych chtěl jasně říci, že toto rozhodnutí vede k velké nejistotě pro lidi, pro firmy i pro země. A tak bych chtěl požádat Evropskou komisi a vlády členských států, aby udělali všechno, co je v jejich moci, aby zajistili jistotu pro lidi, kteří uh, trpí uh, Brexitem a rozhodnutím britského parlamentu. Paní Gomez na jednu minutu. Všichni trpíme. Všichni trpíme společně s Francií. Trpíme za humanismus, za lidskost, trpíme za to, co se stalo včera v Paříži budeme muset samozřejmě udělat vše pro to, aby došlo k obnovení této katedrály. Já jsem ale na druhé straně velice smutná, že rada netrvala na tom, aby došlo v Británii k volbám, aby lid rozhodl, aby to byla demokratická cesta, aby jsme zabránili tomu, že Británie opustí, opustí Evropskou unii. Já skutečně doufám, že vyšleme tento signál, tento jasný signál britskému lidu, britským politickým stranám, všem, kteří jsou zodpovědní v tomto ohledu a že skutečně budeme reagovat na ty eh, příznaky a zároveň důvody určitého odcizení britského lidu, což není pouze jejich situace, ale co cítí mnoho našich eh, lidí v našich zemích. Potřebujeme samozřejmě reformovat eh, naši, naše instituce. Paní Miranda má slovo, děkuji. Já jsem v posledních dnech velice eh, sledovala vývoj kolem Brexitu. Eh, v různých zemích existuje, existuje nejistota, pokud jde například o rybolov, pokud jde o eh, dodávky léků do Velké Británie, pokud jde o firmy a tak dále. Prezident, předseda Tusk a předseda Juncker um, hovořili o tomto tématu. Já bych na tomto místě chtěla zdůraznit uh, politiku uh, rybolovu. Hovoří se v této souvislosti často o flexibilitě a to nás uh, zavazuje k tomu, že máme zajistit uh, jistotu pro uh, rybáře. Uh, pan López Aguilar. A paní předsedající, páni předsedové, Evropa musí pokračovat dále a soustředit se konečně po Brexitu na to, co bychom se soustředit měli. E, viděli jsme to obrovské zničení v Notre Dame v Paříži. Čeká nás velice zásadní rozhodnutí v evropských volbách a nyní Eh, existují velké, eh, existuje velká nejistota, pokud jde o eh, složení budoucího Evropského parlamentu nevidím, že eh, by nějakým způsobem převzali zodpovědnost za celý, celý tento chaos um, ti z extrémní pravice, kteří eh, již desítky let eh, zde v Evropském parlamentu podková, podkopávají evropské hodnoty. Je třeba, abychom šli tvrdě proti demagogii, proti eurofobii a snažili se zachránit Evropu. Děkuji paní předsedkyně, pan Brennan je pozdě, není dostatek času. Evropská unie vzešla z noční můry druhé světové války. A, a tato noční můra druhé světové války právě vedla k vytvoření toho, co máme. Já souhlasím s tím, že potřebujeme a, ti, kteří a, sní. Ti, kteří sní v noci. Často ve dne zjistí, že jejich sen není realitou, ale ti, kteří žijí, ti, kteří sní přes den, jejich sny se realizovat mohou. Myslím si, že nesmíme přestávat snít ve dne. Je třeba, abychom jednali podle svých snů. Eh, my můžeme ještě zůstat. Pane Kmark, paní předsedající, myslím, že celá tato diskuze ukazuje jednu věc, a to je síla evropské jednoty. Problémy ve Westminsteru jsou způsobeny skutečností, že být v Evropské unii znamená hodně pro celou společnost a je těžké tyto vazby zpřetrhat. Pan Ferič je skutečně zvláštní osoba. E, je také vtipný nikdy, ale v podstatě eh, zásadně nepřispěl k bezpečnosti v Evropě, k otevřeným trhům a k hospodářskému růstu. Vy si stále jenom děláte srandu. Proč bychom se vás měli bát? Vy se snažíte a, o to, abychom se báli lidí, jako jste vy. Vyhrožoval jste, že se vrátíte. Eh, my si vás někdy rádi vyslechneme, ale v podstatě neposloucháme, co říkáte, protože to, co říkáte, nemá žádný zásadní eh, dopad na lidi Evropy. Evropy. Vy jste prostě jenom vtipný, my se vás nebojíme. A e, já doufám, že Velká Británie nakonec zůstane v Evropské unii. Tím jsme dokončili Catch the Eye a nyní dostává slovo předseda Juncker. Paní předsedající, dámy a pánové, dostávám se ke slovu. A při té příležitosti bych chtěl poděkovat tomuto parlamentu. Budu zde ještě na začátku činnosti nadcházejícího parlamentu, ale v nadcházejícím parlamentu mi bude hodně chybět eh, kolega Elmar Brok. Během 40 let eh, jsme se hodně hádali, eh, hodně jsme se nasmáli, někdy jsme i brečeli. Mnohokrát děkuji za tvoji práci, Elmar. You, Děkujeme předsedovi Junckerovi, nyní předseda Tusk. Thank you. Děkuji za slovo, pouze jedna poznámka. Mnoho týdnů vyvolávaly emoce, především otázky ohledně účasti Velké Británie eh, ve volbách do Evropského parlamentu. I zde ve Evropském parlamentu ovšem rád bych vám připomněl, že Velká Británie má právo a povinnost zúčastnit se těchto voleb do Evropského parlamentu, pokud je a zůstane součástí EU. Toto je něco, o čem se nemůže vyjednávat. Nesouhlasím s tím, abychom zde vytvořili nějaké druhořadé členství. Já za samozřejmě chápu partijní zájmy, ovšem to nesmí překrývat právní realitu. Pan Verhofstadt eh, po svém projevu obdržel potlesk ze strany pana Faráže. A to je podle mě dobrý důvod pro vás, pane Ferhofštate, abyste trošku se zamyslel a možná přeformuloval své vystoupení. Děkuji vám. Děkujeme. Milí kolegové, milé kolegyně, tím končíme tuto rozpravu.